Milé kolegyně, milí kolegové, takže po jisté přestávce, kterou jsme si všichni vzali, někteří už tady byli a jednali jsme o misi do České republiky a dohodli jsme se, takže po této přestávce opět vystartujeme a dostaneme se nyní k udělení absolutoria za rok 2018. Je to bod číslo 8. Jedná se o ostatní instituce a začneme hned Evropskou službou pro vnější činnost. Takže doufám, že máte všichni před sebou správný volební pardon, hlasovací seznam a nejdřív dávám slovo zpravodaj. Já jsem si, eh, kolegové, připravil projev na dvě hodiny. Prosím, abyste proto, kolegové, zaujali svá místa a byli sticha. Eh, eh, mám mm, pro vás důležitá sdělení, ale to byl jenom vtip, takže jako obvykle pustíme se do toho. So, ab die Post. Dobře, tak na svá místa. Pokračuji v angličtině. Začneme tedy nejprve jmenovitým hlasováním o návrhu rozhodnutí jakožto celku v pozměněném znění. Můžete hlasovat, prosím. One moment, some colleagues need their card. Tak už máte všichni kartičky připravené, výborně, takže končím hlasování a 20 hlasuje pro, 3 proti. Nikdo se nezdržel. Teď půjdeme rovnou k návrhu usnesení. Eh, úvodní ustanovení A, návrh 1, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo, zamítnuto. Dvojka, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo, zamítnuto. Trojka, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnout. Pardon, schváleno. Opravuje se paní předsedkyně. Šestka. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Tady to budeme muset ověřit elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím. Ano, končím hlasování. Je to zamítnuto 12 ku 11. Návrh číslo 7, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Osmička, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? K 12. odstavci máme dílčí hlasování, které se vyžádalo EPP. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. Nyní druhá část, kdo je pro? Proti? Budeme to muset opět ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 12 ku 11 hlasům. Nyní návrh číslo 10. Kdo je pro? Proti? SAD je proti? Sorry, Maria. <laughs> It's okay. It's reject. Já se omlouvám, říká paní předsedkyně, je to zamítneno, zamítnuto. Tak. Jedenáctka, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Já myslím, že to bylo přijato. Dvanáctka, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Třináctka, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Čtrnáctka, kdo je pro? Proti? Zdrž... Já myslím, že to bylo schváleno. Ověřme, ale elektronicky. Končím hlasování. Ano, bylo to přijato 13 hlasy. 16. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 19. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo, schváleno, dvacítka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno, jednička. Tady máme dvě části, takže dílčí hlasování dle EPP, první část, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, druhá část s ústním návrhem, o... Máte k tomu někdo eh, něco? Nějakou námitku? Nikdo? Dobře, takže kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo schváleno? 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Tady to budeme muset ověřit. Zahajuji hlasování o návrhu 22. Končím hlasování. Schváleno 12 hlasy. 23. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Nyní návrh 24. Tady máme tři části. Dílčí hlasování na základě žádosti SAD. První část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Pardon, zamítnuto. Omlouvá se paní předsedkyně, to je moje chyba. Třetí část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Schváleno, omlouvá se paní předsedkyně. Take the signal. That's better. 25. 25. Kdo je pro? Chcete ověřit tu třetí část? Dobře, takže ověřujeme třetí část. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Ano, bylo to přijato 13 hlasy ku 11. 25. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 26. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno 27. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno 28. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno 29. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 32. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? To raději ověříme elektronicky, byť si myslím, že to bylo schváleno. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Schváleno. 12 hlasy. 33, kdo je pro? Proti? Držel se někdo schváleno. 34, kdo je pro? Proti? Držel se někdo schváleno. 35, kdo je pro? Proti? Držel se někdo schváleno. 36, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno 37, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 39, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 40, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 41, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 42. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 43. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. Bylo to zamítnuto, já myslím, že ano, říká paní předsedkyně. ale můžeme to ověřit. I já myslím, že je lepší to ověřit, tak pojďme do toho. Zahajuji hlasování k návrhu 43. Ještě můžete hlasovat, už jste hlasovali všichni, tak končím hlasování. A bylo to zamítnuto o jeden hlas, ale no, bylo to těsné. 44, kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno, 45, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 46, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, ověříme pro jistotu elektronicky. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Takže teď se dostáváme k výboru pro zahraniční záležitosti. A pardon, omlouvá se paní předsedkyně, přeskočila jsem 47. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. A teď Pardon, omlouvá se paní předsedkyně, schváleno. Já už jsem se totiž dívala na AFET 1 a tam je to plus, tak se mi to spletlo. Teď AFET jedna. Kdo je pro? Proti. Dobře, chcete hlasovat unblock? Ano, tak můžeme hlasovat unblock až do osmičky. Tak ano nebo ne? Do šestky? Unblock do šestky? příspěvek eh, bez mikrofonu jenom první tři. Dobře, tak jenom první tři unblock. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. A fe 4, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Pětka, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. A fe 6, kdo je pro? Proti? zdržel se někdo schváleno. A FED 7, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. A FED 8, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. A FED 9, kdo je pro, proti, ověříme elektronicky, byť si myslím, že to bylo zamítnuto. We'll close the vote. Končím hlasování. A vidíte, přijato. 12 k 11 Evelyn měla pravda. Pravdu. A teď jmenovité hlasování o tomto návrhu usnesení v pozměněném znění. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. 21 hlasů pro, 3 proti. Gratuluji. A teď postoupíme dál k bodu 9, a to je absolutorium za rok 2018, souhrný rozpočet EU, Evropská rada a rada. Nejprve budeme hlasovat o odstavci 1 návrhu 1 a 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Teď tady máme jmenovité hlasování o tomto návrhu rozhodnutí v pozměněném znění. Kdo je pro? A je to jmenovité, promiňte, takže můžete hlasovat. A proč hlasujeme minus? Ptá se paní předsedkyně. Pokud chceme odložit, tak je to plus, když to nechceme odložit, tak hlasujeme minus. Je to tak? A ne, to je jmenovité hlasování o tom absolutoriu a jeho odkladu, takže je potřeba hlasovat plus. Prosím vás, hlasujte plus. Jde o jmenovité hlasování. Máme tam jedničku, dvojku a hned pak už je to jmenovité hlasování a teprve potom budeme hlasovat dál o návrhu 3 a tak dále. Dobře, takže končím hlasování, teď už všichni vědí, o čem hlasují, tudíž 23 hlasů pro. V pořádku, takže teď návrh usnesení. Pozměňovací návrh 3. Opět je jmenovité hlasování, o které se požádala SAD. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. 16 pro, 7 proti, 1 poslanec se zdržel. Návrh 4. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Pětka, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Šestka, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Osmička, kdo je pro? Proti? Stržel se někdo? Zamítnuto. Devítka, kdo je pro? Proti? Stržel se někdo? Schváleno. Deset, kdo je pro? Proti? Stržel se někdo? Schváleno. Jedenáct, kdo je pro? Proti? Držel se někdo? Schváleno. Dvanáctka, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 14. kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. 19. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. 20. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 21. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 22. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. 23. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 24. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Pardon, přijato. 25. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 26. Kdo je Tady máme jmenovité hlasování na žádost SAD. Takže můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Schváleno 16 hlasy, 7 proti, 1 poslanec se zdržel. 27 nám odpadá, 28 tedy. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto 29, kdo je pro? Proti? Zdr- raději ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 14 hlasy pro, 10 proti, nikdo se nezdržel. 30, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto? Omlouvám se. Moje chyba, třicítka. Kdo je pro? Ještě jednou. Čtyři, dobře, takže schváleno. Třicet jednička, omlouvám se. Třicet jedna, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Teď budeme hlasovat o patnáctce. První část, ta je stažena, takže hlasujeme pouze o druhé části. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 32. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. A teď 36. Eh, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo. Zamítnuto 30. Ověříme elektronicky. Můžete hlasovat o návrhu 36. Ještě vteřinku počkáme. Končím hlasování. Děkuji, Markusy. Jasně, zamítnuto 18 hlasy proti, 8, 6 hlasů pro, nikdo se nezdržel. 37. Ta neodpadá, protože jsme vlastně nepřijali 36. Takže 37. kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo schváleno? 38. Kdo je pro. Proti, zdržel se někdo schváleno. 39, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. 40, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. 42, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. A teď tady máme výbor pro ústavní záležitosti a v ko 3, kdo je pro? Můžeme udělat 3 až 4 unblock? Dobře. 3 až 4, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? A v 107, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? A v 9, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Teď je jmenovité hlasování o návrhu usnesení, tak jak bylo pozměněno můžete hlasovat elektronicky. Prosím. Je to jmenovité hlasování. Končím hlasování. 23 hlasů pro, jeden proti, nikdo se nezdržel. Gratuluji. So now we come to the next discharge. A nyní se dostáváme k dalšímu udělení absolutoria k účetnímu dvoru. Nejdříve máme jmenovité hlasování k návrhu eh, jako celku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 24. To je zřídkavé. Dále pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. čtyři pro, proti, zdrželi se schváleno. pět pro, proti, zdrželi se schváleno. sedm pro, proti, zdrželi se schváleno. devět pro, proti, zdrželi se, schváleno. 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 11 ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, myslím. Prověříme to. Druhá část zahajuji hlasování k pozměňovacímu návrhu 11. Schváleno o jeden hlas. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 12. Pro proti, zdrželi se, schváleno. 13 pro. Ano, to jsme už vlastně eh, hlasovali 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 18 pro, proti, prověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 13 ku 11 schváleno.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 Byl to pan Kus, který je odpovědný. A nyní jmenovité hlasování o usnesení v upraveném znění jako celku. Zahajují hlasování. Close. Končím hlasování. 22 plus perfektní. A nyní se dostáváme k soudnímu dvoru. Nejdříve máme jmenovité hlasování pro návrh eh, jako celek. Kdo je pro? Zahajují hlasování, musí stisknout tlačítko. Eh, končím hlasování. 22 pro a 2 jsou proti. Pozměňovací návrh 1. Ne, pozměňovací návrh 2. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 4 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Můžeme to prověřit, ale myslím, že to bylo zamítnuto, protože ostatní hlasovali proti. Zamítnuto, měla jsem pravdu. Pozněcí návrh 5. Kdo je po, pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozněcí návrh 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 8 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 9. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 10. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Je 11. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 12 pro, 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15. Máme dvě části. Kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ale prověříme to. Není problém. Ano, je to zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 17 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 18 pro, proti, zdržel se, schváleno. 19 pro, proti, zdržel se, schváleno 20. Tady máme dílčí hlasování. První odstavec pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část pro, proti, ale prověřme to, protože máme nyní o jednoho Eh, navíc. A právě to možná eh, byl ten jeden hlas a nevím, jak hlasuje. Pane Čarnecky, vy jste ten, kdo eh, rozhoduje, je tím jazyčkem na vahách. Takže zahajuji hlasování druhé části pozměňovacího návrhu 20. <laughs> The vote. Takže máme to. Končím hlasování. Je to schváleno 13 k 12, Tomáši. Nemáš šanci, máš smůlu a výbor Jurí, respektive 21, zapomněla jsem na Oliviera a Ramonu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Jury 3. Pro? Proti? Zdržel se? Schvál... Jury 7. Jury 7. 7, 8, 9. Pro, proti, zdržel se, schváleno. 12, 13. Pro, proti, zdržel se, schváleno. Dále máme Jury 15 ve dvou částech. Kdo je pro první část? Druhá část. Tedy... <laughs> okay, okay, again first, but who is in favor of the first part? Takže ještě jednou. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Musíme to prověřit. Prověřme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. A dále máme jmenovité hlasování o návrhu usnesení jako celku v upraveném znění a zahajuji hlasování. Končím hlasování. 21 ku 3 a nikdo se nezdržel. Blahopřeji. Dostáváme se k sekci 6. Evropský eh, ekonomický a sociální výbor. Eh, tady máme pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Držel se? schváleno. Dále následuje jmenovité hlasování k návrhu rozhodnutí jako celku v upraveném znění. Pokud to chcete odložit, musíte hlasovat s plusem, pokud to nechcete odložit, hlasujete mínusem. Zahajují hlasování. Takže odklad je plus a e, schválení je minus. 24 plus a jeden se zdržel. Takže máme pozněcí návrh v návrhu usnesení 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 4. Tady je žádost o jmenovité hlasování od SAD. Zahajuji hlasování. Čtyři. Končím hlasování. 16 pro a 8 proti. Schváleno. Nikdo se nezdržel. Dále pozměňovací návrh 5 Opět žádost o jmenovité hlasování. Zahajuji. Končím hlasování. 14 pro, 10 proti, 1 se zdržel. Pozměňovací návrh 6 k první části. Máme dvě části, takže první část pro, proti, SAD se zdržuje. Hlasujeme ještě o první části. První část je stažená. Pr- SAD říká, že první část byla stažena. Druhá část, to nevadí, jsme pružní. Druhá část, kdo je pro? Druhá část pozměňovacího návrhu 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 7. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 9. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 11. Pro? Proti? zdržel se, schváleno. 12 pro, proti, zdržel se, schváleno. 14 pro, proti, zdržel se, schváleno. 15 pro, proti, zdržel se, schváleno. Nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu 16 ve dvou částech. Kdo je pro první část? Proti zdržel se, schváleno. Druhá část, pro, proči zdržel se, zamítnuto. Prověříme. Zahajuji hlasování. Ukončíme hlasování. 14 proti 11 pro, nikdo se nezdržel. 17. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 18. Pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. 19. Pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. 21. Pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. 22. Pro. Proti zdržel se, schváleno. 23. Žádost o jmenovité hlasování od SAD, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 24 pro, jeden se zdržel a nikdo není proti. Tak jak to bývalo v britském parlamentu nouzhevit. 24, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 25, máme ústní pozněvací návrh. Eh, je někdo proti, respektive má někdo námitku? Nemá. Takže hlasujeme o tomto pozněvacím návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Následuje 26. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 3. Od... Dvacet šest, eh, takže tři. Hlasujeme o trojce. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. sedm, Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 28. Jmenovité hlasování požaduje SAD. zahajují hlasování. Končím hlasování. Pro 15, 9 proti a 1 se zdržel. Takže schváleno. 29. Kdo je pro? Proti zdržel se, schváleno. 30 pro, proti, zdržel se, schváleno. 31 pro, proti, zdržel se, schváleno. 32 pro, proti, zdržel se, schváleno. 33 pro, proti, zdržel se, schváleno. 34, 35, 36 a 37 můžeme hlasovat dohromady unblock. Ano, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Je to schváleno. Všechny čtyři. 38 máme první část s ústním pozměňovacím návrhem. Začíná fully regrets. Namítá někdo něco? Nikoliv. Takže hlasujeme o první části. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Druhá část. Of strictly and fully transparency. Namítá někdo něco? Ne. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Dále následuje 39. Tady máme opět dvě části. Hlasujeme o první části pro, proti, zdržel se, Schváleno. Druhá část. Pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. Prověříme. Prověříme druhou část návrhu 39. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto 12 ku 13. Bylo to těsné. Máme návrh 41. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je to schváleno. Dále 42, 43 spolu. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno 44 pro, proti, zdrželi se, schváleno 44 pro, 45 pro, proti, zdrželi se, schváleno 46 pro, proti, zdržel se, schváleno 47 pro, proti, zdržel se, schváleno. Dále pokračujeme padesátkou. Pro, proti, zdržel se, schváleno. 51 pro, proti, zdržel se, schváleno. Jmenovité hlasování k 52. Eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dvacet čtyři pro, nikdo není proti a jeden se zdržel. Padesát čtyři, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Další tři. Máte stejné položky u dalších tří. Dobře, takže 55, 56, 57 dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 58 pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Prověříme 58. Máte pravdu. Poslanci by měli požadovat kontrolu hlasování. Končíme hlasování 19 ku 6. Takže je to jasné a jednoznačné. 60. 60 a 61 amblok. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 62 až 64 amblok. Pro? Proti? Zdržel se? schváleno. A nyní máme jmenovité hlasování o návrhu usnesení jako celku v upraveném znění. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 24 pro, 1 proti. Blahopřeji. No, teď se dostáváme k výboru regionu. Máme tady pozměňovací návrh 1 odložit. Kdo je pro? Kdo je proti? SAD proti? Zdržel se? Nikdo? Pak je to zamítnuto. Návrh na rozhodnutí jako takové v tomto pozměněném znění, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Teď hlasujeme jmenovitě za poskytnutí, za udělení tohoto absolutoria. Čili když tam dáme plus ano, protože jsme odhlasovali mínus u pozměňovacího návrhu 1. Ukončujeme hlasování. So the discharge is granted, it's adopted. Takže absolutorium je uděleno. A teď máme pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 4 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 5 pro, proti, zdržel se, přijato. 6 pro, proti, zdržel se, přijato. 7 pro, proti. To zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Končuji hlasování. Zamítnuto. 8. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 9. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 11. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Mohli bychom od 12 do 14 hlasovat v bloku? Kdo je pro? Proti? zdržel se přijato. 15 pro, proti, zdržel se přijato. 16 pro, proti, zdržel se, to je třeba zkontrolovat. Kontrola 16. Zahajuji hlasování. Končí hlasování. Zamítnuto. 12 ku 12 a jeden se zdržel. 17 pro, proti, zdržel se, přijato. 18 pro, proti, zdržel se, přijato. 20 pro, proti, zdržel se, přijato. 21 pro, proti, zdržel se, přijato. 22 pro, proti, zdržel se, přijato, 23 pro, proti, hm, myslím si, že to je přijato. No, zkontrolujeme to raději, zahajuji hlasování. Ukončuje hlasování. Přijato. 13 ku 11 hlasy, nikdo se nezdržel. 24 pro, proti, zdržel se přijato, 25 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 26 pro, proti, zdržel se přijato, 27 pro, proti, zdržel se přijato, 28 pro,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 22 pro, 2 proti, 1 se zdržel. A teď se dostáváme k Evropskému ombudsmanovi. Nejprve tady máme jmenovité hlasování k návrhu rozhodnutí jako takového pro poskytnutí udělení absolutoria. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 23 pro, jeden proti, nikdo se nezdržel. Takže jedna pro, proti, zdržel se přijato, dva pro, proti, zdržel se, to musíme zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto 12 ku 11, jeden se zdržel. 3 pro, proti, tak to zkontrolujeme. 3, kdo je pro? Proti. Zdržel se, přijato. 5 pro, proti zdržel se zamítnuto 6 pro, proti, zdržel se přijato 8 pro, proti, zdržel se přijato 9 pro, proti, zdržel se přijato 10 pro, proti, zdržel se přijato 11 pro, proti, zdržel se přijato, 12 pro, proti, zdržel se přijato, 13 pro, proti, zdržel se přijato, 15 pro, proti, zdržel se přijato, 15 pro, proti, zdržel se přijato, 17 pro,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 proti, zdržel se, zamítnuto. Teď máme jmenovité hlasování o pozměněném usnesení. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 23 proti jednomu, nikdo se nezdržel. Teď se dostáváme k sekci 9 a to je ochránce osobních údajů. Máme tady nejprve návrh na rozhodnutí usnesení jako celek, zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. 22 plus. Nikdo proti, nikdo se nezdržel. Jedna pro, 2 a 3 můžeme hlasovat dohromady. Pro 2 a 3. Proti. Zdržel se. Přijato. 5 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto, domnívám se, ale musíme to zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Skon, tak 15 proti, čili zamítnuto 6 a 7 dohromady. Pro, proti, zdržel se přijato, 8 pro, kdo proti, zdržel se přijato, 9 pro, proti, zdržel se přijato, 10 pro, proti, zdržel se přijato, 11 pro, proti, zdržel se zamítnut, to myslím, ale pojďme to zkontrolovat. Přijato o jeden hlas 13 k 12. 12. 12 a 13 dohromady pro, proti, zdržel se, přijato. Dílčí hlasování ke 14 hlasujeme o první části, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, no tak to raději zkontrolujeme. Myslím si, že to bylo schváleno. Ukončuji hlasování. Přijato. 16 pro, 9 proti, nikdo se nezdržel. 15 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 16 pro, proti, zdržel se přijato. 17 pro, proti, zdržel se, přijato. A teď máme výbor Libe, Libe 2, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A Libe 4 pro, proti, zdržel se, přijato. Takže teď máme jmenovité hlasování o pozměně, ne, návrhu zahají hlasování. Ukončuji hlasování. 22 pro, jeden proti, nikdo se nezdržel, srdečně blahopřeji. Domnívám se, Děkuji mnohokrát sekretariátu protože skutečně toho mnoho, co musíme, o čem musíme hlasovat a bylo to spousta práce s přípravou. So, now. Takže Dostáváme se k udělení absolutoria agenturám. A začínáme agenturou zpráva udělení absolutoria, co se týče implementace rozpočtu agentur Evropské unie pro finanční rok 2018, finanční řízení a kontrolu zpravodajem kolega Čarnecký. Chcete se chopit slova? Děkuji vám, paní předsedkyně, zcela krátce. Já jsem chtěl pouze velice srdečně poděkovat stínovým zpravodajům i dalším spolupracovníkům. Děkuji za velice efektivní spolupráci. To je všechno, děkuji. Děkuji vám. A pojďme hlasovat tedy. Nejprve začínáme pozměňovacím návrhem 1 a 2. No, jestli chcete hlasovat o 1, 2 až 3, OK. Takže v bloku 1, 2, 3 pro, proti, zdržel se, přijato. Teď čtyřka pro, ne. Ano, čtyřka pro, proti, zdržel se přijato, pětka pro, proti, zdržel se zamítnuto, šest pro, ne, ne, šest a sedm, můžeme hlasovat dohromady? Ne. Takže, OK, takže Šestka pro. Proti. Zdržel se přijato. Sedm pro. Proti. Zdržel se přijato. Osm odpadá, osm odpadá, devítka odpadá, deset pro, proti, zdržel se zamítnuto, jedenáct pro, proti, zdržel se, zamítnuto, domnívám se. Ale zkontrolujeme to. On tomu nevěří, no protože autorem všichni jste hlasovali. Proto se ptám, už jste hlasovali? Takže ukončuji hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. <laughs> Dvanáct. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Třináct. Můžeme vzít třináct, čtrnáct, patnáct. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijato. 17. Pro? Proti? Zdržel se přijato. Osmnáct, devatenáct, dvacet. Dobře, tak osmnáct. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato, 19 pro, proti, zdržel se, pro, 20 pro, proti, zdržel se, přijato, 21 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, kontrola. Perhaps you're right. Let's see. I don't know it clearly.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 Lara Walters, je to v pořádku? Ano, kdo hlasuje pro tyto tři? Who is voting against? Abstain. Kdo je proti? Schváleno 34. Odpadá 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto 36. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno 37. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? schváleno. Chcete to ověřit? Samozřejmě, pokud chcete, není problém. 37. ověřujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A vidět 18 pro, 4 proti. Marie, omlouvám se. 38 odpadá, 39 kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno, 40 kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno, 41 pro, 41 ještě jednou pro. Čtyřicet jedna až čtyřicet čtyři. Kdo je pro? 41 až 44. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? A teď 43. Ta odpadá. 45. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Teď 48. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 49, 50, 51. Šlo by to takto? Tři dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 50. teď bychom zkusili skloubit 52, 53. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo Schváleno. 54 a 55 dohromady. Zkusme. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Takže teď až 58 a 59, že by dohromady. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno. 60 odpadá, 61 rovněž. 62, kdo je pro? A 63, ještě zároveň s 62, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno, 60. Čtyřka nám odpadá, 65 a 66 dohromady. Kdo je pro? Proti? Držel se někdo schváleno, 67 odpadá. Teď 68 a 69 dohromady. Ano, děkuji. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo schváleno. Teď 70 a 71 dohromady. Až po 74? To ne. Dobře, 70 a 71 jenom. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno 72. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Můžeme to samozřejmě ověřit elektronicky. Marie už ukazuje, jak hlasovat. Tak, končím hlasování. Ale Maria, neprosadila jste to 16 pro, 7 proti, jeden poslanec se zdržel. Olivie 6, 73, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? 74, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. A dostáváme se k Ample 10, pardon, Ample 10 a 11. Nebo takto, vezměme dohromady desítku a jedenáctku. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Dvanáctka a třináctka dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Čtrnáctka, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno, takže tím bychom to měli. Teď Libe. Libé. Libe 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. Teď budeme hlasovat o návrhu usnesení jakožto celku v pozměněném znění. Hlasujeme jmenovitě. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. 21 hlasů pro, 3 proti, nikdo se nezdržel. A teď se dostáváme k jednotlivým agenturám. Máme tady tři různé zpravodaje. Čarnecký, Bručinský a Legutku, Legutko z EKR. Takže nejprve Budeme o tom hlasovat. Ten blok zaznělo z pléna. Mně to úplně vyhovuje, říká paní předsedkyně, nemám nic proti tomu, ale dobře, tak nejprve Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů a CER. Pozměňovací návrh 1, ten je totožný s návrhem 2. Jde o udělení absolutoria. Kdo je pro? Proti? zdržel se někdo schváleno. Nyní jmenovité hlasování o rozhodnutí o absolutoriu. Můžete hlasovat. Hlasování končím. 19 hlasů pro, 3 proti, nikdo se nezdržel. Tak a teď půjdeme rovnou k pozměňovacímu návrhu 4. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Pětka, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Šestka, kdo je pro? Proti. Raději ověříme elektronicky. Končím hlasování. Schváleno 14 hlasů pro, 8 proti teď návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Osmička, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Devítka, ta nám odpadá. Devítka skutečně odpadá. Desítka, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Jedenáctka, kdo je pro? Kdo je pro jedenáctku? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní jmenovité hlasování o návrhu usnesení jako celku v pozměněném znění. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. 20 hlasů pro, 3 proti, nikdo se nestržel. Nyní budeme hlasovat o úřadu BEREK, což je Združení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací. Návrh 1 a 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Jmenovité hlasování pro potvrzení rozhodnutí o absolutoriu. Můžete hlasovat, prosím. Je to 20 hlasů pro, 3 proti, nikdo se nezdržel. A máme tady pozměňovací návrh 4, kdo je pro. Kdo je pro čtyřku? Proti. Pětka schváleno. Pardon, zdržel se schváleno. Teď pětka, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Sedmička, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Osmička, kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno. Jedenáctka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Devítka, kdo je, ta nám odpadá. Desítka, kdo je pro, vezměme to ještě s šestkou dohromady. Kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Dvanáctka, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Třináctka, ta odpadá. 14, 15 můžeme? Ne, tak 14 jenom kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 15 kdo je pro, zvláštní přátelství, kdo je proti, zdržel se někdo schváleno. A teď jmenovité hlasování o návrhu usnesení. Hlasování je zahájeno. Končím hlasování. Je to 20 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel. A nyní CDT, překladatelské středisko pro instituce Evropské unie, návrh číslo 1 a 2, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo schváleno, nyní jmenovité hlasování, jimž potvrdíme absolutorium, můžete hlasovat. Ještě vteřinku. Ještě jeden kolega nehlasoval. Teď už je to v pořádku. 20 hlasů pro, 3 hlasy proti. 3, 3 hlasy proti, nikdo se nezdržel. Pozměňovací návrh 4 a 5. Souhlasíte, že spojíme, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Nyní šestka a sedmička dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. Osmička, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo zamítnuto. Devítka a desítka, že by dohromady. Ještě s jedenáctkou. Možná i s 12 a 13. Dobře, tak 9011, eh, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 12. Kdo je pro? Pr- proti. Zdržel se někdo schváleno. Maria. To je skutečně zvláštní spojenectví. 13. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. A nyní kult kult 3 až 7. Souhlasíte takto všichni, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Nyní jmenovité hlasování o návrhu usnesení. Můžete hlasovat, prosím. Uzavírám hlasování 20 pro, 3 proti a nyní CDFOP, což je Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání. Pozměňovací návrh 1 a 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní jmenovité hlasování potvrzující toto rozhodnutí. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20, 3 se zdrželi, nik, 3 jsou proti, nikdo se nezdržel. Schváleno. Takže e, dva další, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní 6 a 7 dohromady. Takže 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. 7, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 8 pro, proti, zdrželi se schváleno. Jste sama, Marie, je mi líto. Máte smůlu, děvče. 9. Máme ústní pozněvací návrh. Vyzývá. Máte námitky? Nejsou. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme. The vote is... Zahajuji stále ještě je otevřené hlasování. Končím hlasování. 13 plus, 7 minus, 3 se zdrželi. 10 a 11. Kdo je pro? Ne. Takže jenom 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 11 pro, proti, zdržel se, tak musíme to prověřit. Myslím, že je to schváleno, ale nejsem si jistá. Takže zahajuji hlasování, stále ještě otevřené hlasování a nyní zavírám hlasování. 9 pro, 7 proti a 7 se zdrželo. Zajímavé. 12 pro, proti. Ještě to jednou prověříme. Myslím, že to bylo schváleno, ale jistá si nejsem. Hm, ještě je otevřené hlasování. Nyní končím hlasování. 13 pro, 10 proti, schváleno. 13 až 14 můžeme dohromady. Kdo je pro? Kdo je pro 13 a 14? 13 a 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 15 pro, proti, Myslím, že to bylo schváleno. Končím hlasování. Ano, schváleno 13 ku 9, 16 a 17, ne, jenom 16. Kdo je pro? 17 odpada. Takže 16 pro, proti, zdržel se, schváleno a nyní 18, protože 17 odpadla. 18 a 19? Ne. 18 pro, proti, držel se, schváleno. 19 pro, proti, držel se, schváleno. Tady je zvláštní rodinné přátelství. Empl. Můžeme vzít dohromady 3 až 5 nebo 3 až 12. Ano, kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. A nyní máme jmenovité hlasování o návrhu usnesení v upraveném znění. Zahajuji hlasování. Všechno, všechny Ample Plus. Končím hlasování. 19 pro, 3 proti a nikdo se nezdržel. A nyní máme CEPOL, pozměňovací návrhy 1, 2, 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní jmenovité hlasování potvrzující rozhodnutí o absolutoriu. zahajují hlasování. Končím hlasování. 21 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel. Nyní máme pozměňovací návrh 6 a 7. Kdo je pro 6 a 7? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 8 a 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Prověříme. Zahajuji hlasování, končím hlasování. 11 plus, 8 minus, 4 se zdrželi. Takže 11 Máme ústní pozměňovací návrh, vyzývá. Máte někdo námitky? Ne. Takže hlasujeme o tomto pozměňovacím návrhu. Ústním, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zajímavé. Musíme to prověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to schváleno 10 ku 7 a 5 se zdrželo. 12 a 13, nebo až po 14, je to možné? Ne. Tak 12 a 13? Ne. Ale jo. Takže 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14 pro, proti, zdržel se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 18, 19. Ano, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Dále máme 20 a 21? Ne, nejde dohromady. Ano. 20 a 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Libe. To máme částečně pokryto. Odstavec 2. Kdo je pro? Proti? zdržel se, schváleno. Takže máme jenom jeden eh, jmenovité hlasování o usnesení v pozměněném znění zahajují nyní. Končím hlasování. 20 pro, 3 proti a nikdo se nezdržel. Jste skvělí, velmi ukáznění, blahopřeji vám všem. A nyní se dostáváme k agentuře EASA sice paragraf 1. 1. Eh, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní máme eh, jmenovité hlasování o rozhodnutí o psalteriu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20 pro, 2 proti, 1 se zdržel. A nyní pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pět. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Schváleno. Šest a sedm. Šest a sedm. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Schváleno. Osm a devět. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. 10, 11, 10 a 11, kdo je pro? Jenom 10, takže jenom 10. Pro, proti, zdržel se, chudák Marie, je to schváleno. 11, kdo je pro? 11, 12 dohromady spo... ne tak 11 pro, proti, zdržel se, schváleno. 12 pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní máme tran 3 až 9. Ano, 3 až 9. Kdo je pro? Proti. Zdržel se, schváleno. Dále tran 10, 11, 13, 14 ne. Takže 10 až 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní tran 14 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to je zamítnuto, ale prověřme to raději. Prověřme. Končím hlasování. Je to zamítnuto 11 ku 11. To se skutečně nedalo poznat. Jmenovité hlasování o usnesení po změněném znění. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20 ku 2 a jeden se zdržel. A nyní přistupujeme k EASO, Evropskému podpůrnému úřadu pro otázky azylu. 1, 2, 3 pozměňovací návrhy. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to schváleno. A nyní jmenovité hlasování potvrzující rozhodnutí o absolutoriu zahajuji. Končím hlasování. 19 pro ku dvěma proti a dva se zdrželi. A nyní k pozměňovacímu návrhu. Sedm. Kdo je pro? Sedm. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Osm a devět odpadají. Deset také. Jedenáct. Pro? Proti? Musíme to prověřit. Zahajuji kontrolní hlasování. Končím hlasování. Třináct proti, deset pro, zamítnuto, nikdo se nezdržel. Čtrnáct. A kdo je pro? Proti? Zdržel se, schváleno. Dvanáct, třináct, odpadají. Patnáct. kdo je pro?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 proti, zdržel se, schváleno. 26 odpadá, 27 pro, proti, zdržel se, schváleno. 28 odpadá, 29 pro, proti, zdržel se, schváleno. 30 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 31 pro, proti, zdržel se, schváleno. 32 odpadá, 33, 3, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 34 pro, proti, zdržel se, schváleno. 35 pro, proti, zdržel se, schváleno. 36 odpadá, 37 odpadá, 38 pro proti, zdržel se, schváleno. 39 odpadá, 40 pro, proti, zdržel se, schváleno. 41 odpadá, 42 pro, proti, zdržel se, schváleno. 43, kdo je pro, proti, schváleno. 44 pro, proti, zdržel se, schváleno. 45 pro, proti, zdržel se, schváleno. 46. Kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 47 pro, proti, zdržel se, schváleno. 48 odpada. 49 a 50, je to možné dohromady? V pořádku. 49 pro, proti, zdržel se, schváleno 50 pro, proti, zdržel se, schváleno 51 odpadá, 52 také, 53, 4, 5 rovněž a přistupujeme k 56. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 57. Kdo je pro? Proti zdržel se, schváleno. 58 pro, proti, zdržel se, schváleno. 59 pro, proti, zdržel se, schváleno. 60 pro, proti, zdržel se, schváleno. 61 pro, proti, zdržel se, schváleno. Dále máme pouze jedno hlasování eh, pro Glibe. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní jmenovité hlasování o návrhu usnesení v pozměněném znění. Zahajuji hlasování. Dobrá, končím hlasování. 18 pro, 3 proti, 2 se zdrželi. A nyní se dostáváme k EBA, Evropskému orgánu pro bankovnictví. 1, 2, 3. Kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Nyní eh, jmenovité hlasování potvrzující rozhodnutí o absolutoriu. Hlasují, hlasování je zahájeno. Dva nám chybí. Dobrá, končíme hlasování. 18 jsou pro, 4 proti. Pozměňovací návrh 5. Lara Wolters pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. 6 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 7 pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. 8 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto, ale prověříme to raději, protože to bylo trochu nejasné, takže prověřujeme osmičku. Končím hlasování. 13 pro, 7 proti a 3 se zdrželi. Schváleno. 9 pro, proti, myslím, že to je schváleno, 10 pro, proti, myslím, že je to schváleno, 12 padá, 11 odpadá, 13 pro, proti, zdržel se schváleno, 14 pro, proti, zdržel se schváleno. 15 pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis A, kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno. Dále. 23. Pro? Proti? Prověřme to raději. Končíme hlasování. 13 pro, 10 proti, nikdo se nezdržel. 24 pro, proti, zdržel se, schváleno. 25 pro, proti, zdržel se, schváleno. Dále máme Ekon. To jsem právě chtěla říct. 227 anebo 2, dokonce 9. Je to možné? Aha, 2 až 9. Kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Dále máme 12, 13, 16, 17. Je to možné dohromady? Eh, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno jmenovité hlasování o návrhu usnesení jako celku v pozměněném znění. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20 eh, pro, 3 proti a nikdo se nezdržel. A nyní ECDC, Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí. Let's go.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 Chci požádat členy, aby se vrátili. Velice srdečně tě vítáme zpět v této místnosti. CDC. Velmi rychle. Jedna a dva. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Teď jmenovité hlasování potvrzující rozhodnutí o udělení absolutoria. Zahajuji hlasování. Kolik členů tu ještě máme? Myslím, že musí, můžeme ukončit. 18 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel.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 Ano, zvyšuje se počet. Takže 20 pro, jeden proti, někdo se nedržel. ECHA, Evropská agentura pro chemikálie, kdo je pro, jedna, dva. Je to ECHA. Jedna a dva pana Zdechovského a Petry Zavarma. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijato jmenovité hlasování o potvrzení rozhodnutí k udělení absolutoria. Zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. 19 pro, 2 proti, 4 pro, proti, zdržel se, přijato. 5 pro, proti, zdržel se, to zkontrolujeme. Měli bychom sem dát tajnou kameru. Ukončuji hlasování. 11 ku 10 přijato. 6 pro, proti zdržel se zamítnuto 7 pro, proti zdržel se přijato 8 a 9 pro, proti zdržel se přijato 10 pro, proti zdržel se přijato 11 odpadá 12, 13 pro, proti, zdržel se, přijato 14 a 15, ne, takže 14 pro, proti, zdržel se, přijato 15 pro, 15 pro, proti, zdržel se, přijato 16 pro, proti, zdržel se, Zamítnuto 17 pro, proti, zdržel se přijato 18 pro, proti, zdržel se přijato 19 pro, proti, zdržel se přijato 20 pro, proti, zdržel se přijato 22. 23, 24, ano, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Dvacet a jedna jsou identické. dvacet pět pro, proti, zdržel se přijato. Envy, mohli bychom hlasovat o celém Envy v bloku pro, proti, zdržel se schvalováno, teď jmenovité hlasování, tedy pro usnesení v pozměněném znění zahajil hlasování. Ukončuji hlasování. 19 ku 2 čili 19 pro 2 proti, nikdo se nezdržel. Evropská agentura pro životní prostředí 1, 2, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. A teď jmenovité hlasování o potvrzení rozhodnutí o udělení absolutoria. Zahajuji hlasování. Ještě otevřeno. Ukončuji hlasování. 19 ku 2 a 0. Nikdo se nezdržel. 4 pro. Proti. Zdržel se přijato. 5 pro. Proti. Zdržel se přijato. Můžeme vzít šestku a sedmičku. 6 pro. Proti. Zdržel se přijato. 7 pro. Proti zdržel se přijato, 8 pro, proti, zdržel se přijato, 9 odpadá, 10 pro, proti, zdržel se přijato, 11, 12 a 13. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 11, 12, 13, to bylo 14, 15. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. 16 pro, proti, zdržel se, kontrola. Kdo hlasuje, ukonč, eh, zahajuje hlasování. Ukončuje hlasování. 10 pro 9, proti 3 se zdrželi. 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Stejná většina, ale radši to zkontrolujeme. Kontrola. A teď je to ale zamítnuto. 18 pro, proti, zdržel se, přijato Marie. Envy, můžeme vzít celé envy v bloku, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Teď jmenovité hlasování o takto pozměněném návrhu usnesení zahajuje hlasování. A ukončuji hlasování. 19 proti 3 a no, nikdo se nezdržel. EFCA, Evropská agentura na kontrolu rybolovu 1-2 pro, proti, zdržel se, přijato. Jmenovité hlasování potvrzující rozhodnutí o udělení absolutoria zahajuje hlasování. Ukončuje hlasování. 19 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel. 4 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 5 pro, proti, zdržel se, přijato 6 a 7 pro, proti, zdržel se, přijato 8 a 9, tak 8 pro, proti, zdržel se, přijato 9 pro, proti, zdržel se, přijato. A teď tady máme peš, výbor pro rybolov. Můžeme to odhlasovat v bloku e 10, 11, 12 a 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. A teď jmenovité hlasování návrhu usnesení v pozměněném znění. Zahoji hlasování. Ještě dva chybí. Josefe, hlasuj. Tak, už jsme odhlasovali. 19 pro, 3 proti. A nikdo se nezdržel. EFSA, Evropská agentura pro bezpečnost potravin. 1, 2, kdo je pro? Proti. Zdržel se přijato jmenovité hlasování potvrdující rozhodnutí o udělení absolutoria. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 19 pro 3, proti nikdo se nezdržel. 4 a 5 a 6? Ne. 4 a 5 pro, proti. Zdržel se. Přijato. No dobře. 4 pro, proti zdržel se, přijato. Pět pro, proti, zdržel se, přijato. Šest pro, proti, zdržel se. Šestka nikdo nezdvihá ruce, takže hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Josef nehlasoval. Again, you are our victim today. 15 ku 4 a 3. Tak, teď sedmička. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže to zkontrolujeme. Myslím si, že to bylo schváleno, ale nejsem si tím jista. přijato 12 ku 9. Takže 8 pro, proti, zdržel se přijato 9 a 10 pro, proti, zdržel se přijato 11 odpadá 12, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se přijato 13 pro, pro 13 pro, proti, zdržel se. To musíme zkontrolovat. Poslední, ještě jedno, jeden chybu už to máme. 13 pro, 6 minus, přijato, teď 14 pro, proti. Ne, musíme to zkontrolovat, protože Renew bylo proti. Takže znovu kontrola čtrnáctky. Ukončuji hlasování. Dvanáctku k 10 přijato 16 pro, proti, přijato 15 odpadá, 17 pro. Kdo je proti? Tak to je třeba zkontrolovat, protože zelení se snaží najít fotografickou situaci. 17 zahají hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato 18. Pro. Proti. No, tak to musíme zkontrolovat, i když si myslím, že je to schváleno. Devatenáctka pořád ještě, kdo něj tady všichni hlasovali. Přijato 11 ku 10. 19 odpadá. 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato 21 pro. Proti. Zdržel se přijato. 22. 22. Kdo je pro? proti, zdržel se přijato. Tak zkusíme odhlasovat eh, všechny návrhy Envy, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se přijato. A teď máme tady jmenovité hlasování o návrhu usnesení v pozměněném znění. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 19.3.0. A teď eh, jdeme k AIG, Evropský ústav pro genderovou rovnost. Kdo je pro 1.2? Kdo je proti? Zdržel se přijato. Teď jmenovité hlasování ohledně tohoto rozhodnutí. Můžete hlasovat, prosím. 18 hlasů pro, 4 proti. A nikdo se nezdržel. Teď čtvrtý pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Pětka, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Šestka, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Sedmička, kdo je pro? Sedmička, osmička dohromady. Jo? Kdo je pro? Tak jenom sedmička proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Osmička, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Devítka, kdo je pro? Proti. Tady to budeme muset ověřit. Ověříme elektronicky, můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. 10 ku 12. Teď eh, desítka. Tady máme ústní pozměňovací návrh. Má někdo proti tomuto návrhu námitku? Nikdo. Dobře. Hlasujeme tedy s tímto ústním návrhem. Kdo je pro? Proti? Poprosím, abyste zvedali ručky. Kdo je pro? proti, takže schváleno, protože zelení se zdrželi. Dobře, tak jedenáctka. Kdo je pro? Proti, zdržel se někdo, schváleno. Dvanáctka, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo, schváleno. Třináct, odpadá. Čtrnáct, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. Patnáctka, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní FAM. Výbor FAM. Výbor pro ženy. Takže musíme hlasovat o prvním odstavci, kdo je pro. Proti? Zdržel se někdo? Ano, takže Schváleno. Nyní hlasujeme o druhém odstavci. Kdo je pro? Proti? Ověříme to elektronicky. Ověříme druhý odstavec od výboru pro práva žen. Dvanáctku sedmi. Teď všechny další, protože tam vidím eh, samá pluska, ufam, tak kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno a nyní jmenujete hlasování o návrhu usnesení jako celku v pozměněném znění. Můžete hlasovat, prosím. Osmnáct hlasů pro, čtyři proti. Nikdo se nestržel. Jdeme dál. Nyní EOPA, Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění. Jednička, dvojka, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní jmenovité hlasování, kterým potvrdíme rozhodnutí o absolutoriu. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. 17 pro, 2 proti, 1 se zdržel. Není pozměňovací návrh 4, kdo je pro? Proti? Zamítnuto, ano. Pětka, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Šestka a sedmička, že by dohromady, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? osm a devět. Kdo je pro? Proti? zdržel se někdo schváleno. Desítka, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. Jedenáctka, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. A nyní tady máme výbor Ekon. Můžeme všechny vzít najednou. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo schváleno a nyní jmenovité hlasování o návrhu usnesení jako celku v pozměněném znění. Můžete hlasovat, prosím. A nyní další bod. Ne, tady máme ještě 19 hlasů pro a 2 proti, jeden se zdržel. A teď už další bod EIT, Evropský institut eh, pro inovace a technologie. Jednička, dvojka, kdo je pro, proti. Zdržel se někdo schváleno? Jmenovité hlasování, kterým potvrdíme rozhodnutí o absolutoriu, můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. 19 hlasů pro, 3 proti, nikdo se nestržel. Nyní návrh číslo 4, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Pětka a šestka, že by dohromady. Tak pětka, kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno, šestka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, sedmička a osmička dohromady. Ano nebo ne? Ano, tak kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 90 dohromady. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 12. a 13. dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 14 a 15 dohromady. Tak jenom 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní jmenovité hlasování o návrhu usnesení v pozměněném znění. zahajuje hlasování. You close the drinks. Končím hlasování 19 pro, 3 hlasy proti. Dostáváme se k EMA. Evropská agentura pro léčivé přípravky. Návrh 1, 2, kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se někdo schváleno jmenovité hlasování o rozhodnutí, kterým potvrdíme, potvrdíme absolutorium, můžete hlasovat. 20 zatím odhlasovalo ještě Josefe. Zase jste zapomněl. Tak, všichni jsme pro. Ne, 18 pro a 3 proti. A nikdo se nezdržel. Návrh 4, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. A teď tady máme pětku, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Šestka. Můžeme to ověřit, není problém. Končím hlasování. Sedm pro, sedm proti a šest poslanců se zdrželo. Hmm. Takže zamítnuto. Když je to sedm ku sedmi, tak je to zamítnuto. Teď návrh číslo šest. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. A sedmička a osmička, že by dohromady. Eh, kdo je pro, proti? Schváleno. Osmička, kdo je pro? 8-9, že by? Ano, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 11, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Desítka nám odpadá, dvanáctka tedy. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Třináctka, čtrnáctka, patnáctka. Tak jenom 13, 14 dohromady, kdo je pro? Proti zdržel se někdo schváleno. 15. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? No, vlastně nevím, jak to je, takže to ověříme elektronicky. A bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno 17 a 18 hromady. Je to tak možné? A 19, že by ještě k tomu? Tak 17 a 18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno 19. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno 20 a 20, jenom 20, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se někdo schváleno 22, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno 24 a 25, že by. Tak jenom 24, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 25. Kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Můžeme si teď odhlasovat všechny envy naraz. Tak všechny envy, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. A teď budeme hlasovat o návrhu usnesení jako celku v pozměněném znění. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. 20 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel. A teď středisko AMC DDA, to je Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost. 1, 2, 3, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní na... Teď máme jmenovité hlasování, kterým potvrdíme rozhodnutí o absolutoriu. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Myslím, že to bylo schváleno. Ano, 20 pro, 2 proti, nikdo se nestržel. Teď návrh číslo 6, 7 dohromady můžeme. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 8, kdo je pro? Proti. Je to zamítnuto, nikdo se nezdržel. Devítka. A desítka dohromady. Kdo je pro? Proti? Jenom devítku? Dobře, kdo je pro devítku? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Pro Marii to tak uděláme desítku a jedenáctku dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Dvanáctka, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Třináctka a čtrnáctka, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Patnáctka a šestnáctka, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Sedmnáctka 18 a 19. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 20 a 21. 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Libe. Budeme hlasovat o těch dvou dohromady. Kdo je pro? Proti držel se někdo schváleno a nyní jmenovité hlasování o návrhu usnesení jako celku v pozměněném znění. Můžete hlasovat, prosím. Ještě stále můžete hlasovat. Teď končím hlasování. 20 hlasů pro, 2 proti, nikdo se nezdržel. Jdeme dále. EMSA. Evropská agentura pro námořní bezpečnost. Návrh 1.2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Nyní jmenovité hlasování, kterým potvrdíme rozhodnutí o absolutoriu. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. 20 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel. Nyní budeme hlasovat o návrhu číslo 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Šestka kdo, a sedmička. Osmička. Tak 6-7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 9 a 10. Ne, tak jenom devítka, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Desítka, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Jedenáctka odpadá. Dvanáctka, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Třináctka, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Je to taková už rodinná komunikace mezi námi. Můžeme vzít všechny tran najednou? Dobře. Takže kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. A nyní hlasujeme o návrhu usnesení jako celku v pozměněném znění. Můžete hlasovat, prosím, a to jmenovitě elektronicky. 20 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel. A nyní ENISA, Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací, návrhy 1 a 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo schváleno. Dále jmenovité hlasování potvrzující rozhodnutí o udělení absolutoria. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20 ku dvěma, nikdo se nezdržel. Pozměňovací návrh číslo 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Prověřme to. Končím hlasování. 12 a 3 se zdrželi. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se pozměňovací návrh 6 eh, a máme tady ústní pozměňovací návrh, je proti tomu námitka, není, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme. Ano, prověříme. Myslím, že to bylo plus. 13 ku 7, máte pravdu. Pozměňovací návrh 7 a 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je to schváleno obojí. 8 odpadá, 10 a 11. 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 11. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dále máme hlasování o návrhu usnesení v pozměněném znění. Jako celku hlasují. Hlasujeme tedy a končím hlasování. 21 pro, 2 proti. A nyní agentura ERA, agentura Evropské unie pro železnice. 1, 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Následuje pozměňovací návrh, respektive jmenovité hlasování, potvrzující rozhodnutí, zahajují hlasování. Končím hlasování. 19 třem nikdo se nezdržel. A nyní pozměňovací návrh 6. Ne, to bylo staženo, takže 7, 8 a 9 dohromady. Ano, kdo je pro? Proti? Prověřme to. Myslím, že to bylo schváleno, ale prověřme to. Dobrá, končím hlasování. Je to schváleno 13 ku 9 hlasům a jeden se zdržel. Pozměňovací návrh 10 pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Pozměňovací návrh 11, desítku prověříme. Ankus, hlasujete nebo ne? Dobrá, takže není je máme všechny. 12 ku 8 a 3 se zdrželi. 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Je to schváleno. 12. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 13. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 a 16, kdo je pro? Nebo jenom 15 pro, proti, zdržel se, schváleno. 16 pro, proti, zdržel se, schváleno. 17 pro, proti, prověříme to. Hlasovali všichni? Ano, můžeme zavřít hlasování. Je to 10 pro, 12 proti a jeden se zdržel. Zamítnuto. Následuje 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní můžeme hlasovat o všech návrzích TRAN. Ano, kdo je pro, proti, zdržel se, je to schváleno. A nyní máme jmenovité hlasování o návrhu usnesení jako celku v pozměněném znění. Zahajuji hlasování. Ještě čekáme. Končím hlasování. 20 ku 3. A nyní ESMA, Evropský orgán pro cené papíry a trhy ESMA. Takže 1, 2, kdo je pro? Proti? zdržel se schváleno. A nyní jmenovité hlasování potvrzující rozhodnutí o absolutoriu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to 18 pro, 2 proti, 1 se zdržel. A nyní pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím, že to bylo schváleno, ale prověřme to raději. Končím hlasování. 11 ku 9 a jeden se zdržel. 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno 9 pro, proti, drž, myslím, že to bylo schváleno, 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, myslím, že schváleno, pozměňovací návrh 11 a 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 13 a 14, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 odpadá, 16 a 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 18 pro, proti, zdrželi se, prověříme, ale myslím, že to bylo schváleno. Končím hlasování. Ne, je to dokonce zamítnuto. Takže pozměňovací návrh 19 a jen 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno 20 pro, proti, prověříme opět. Myslím, že to bylo schváleno, ale prověříme to. Končím. Ne, schváleno. Schváleno jedenáctku deseti. A nyní je možné, abychom hlasovali o všech ekon dohromady. Ano, kdo je pro? Proti? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní jmenovité hlasování o návrhu usnesení jako celku v pozměněném znění. Zahajují hlasování. Končím hlasování. 20 ku dvěma, jeden se zdržel. Nyní Evropská nadace odborného vzdělávání ETF. Hned hlasujeme v rámci jmenovitého hlasování. Zahajuji hlasování. Končím. 20 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel. Pozměňovací návrhy 1 a 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 5, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 6, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ne, <laughs> chtěla jsem říct zamítnuto a je to pravda, Zamítnu to? prověříme to. Končíme. Je to skutečně zamítnuto. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 8. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní všechny návrhy EMPL Hlasujeme pohromadě pro, proti, zdrželi se schváleno a nyní nasleduje jmenovité hlasování o usnesení jako celku v pozměněném znění. zahajují hlasování a končím hlasování. 20 ku 3 a nikdo se nezdržel. Nyní máme Evropskou agenturu pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Pozněvací návrh 1, 2, 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní jmenovité hlasování potvrzující rozhodnutí o absolutoriu pro, tedy zahajují hlasování. Končím hlasování. 20 ku 3 a nikdo se nezdržel. Pozměňovací návrhy 4, 5 odpadají. Pozměňovací návrh 6, 7, 8 a 9 jsou totožné. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Můžeme hlasovat o 10, 11 dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 12. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 13 odpadá, 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 16 odpadá, 17 odpadá, 18 a 19 dohromady pro, proti, zdrželi se, schváleno. 20 a 21 odpadají, 22 a 23 a 24. Tak pozor, 22, 23 a 24. Ne. Takže jenom 22, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 23 a 24. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. A nyní hlasujeme o 25, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. A nyní 26 odpadá, takže 27. Ale 20 nebyla schválena, takže hlasujeme o 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 27, 28 dohromady. Ano. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní máme hlasování o Libe, nebo od Libe. Můžeme hlasovat dohromady pro, proti, zdrželi se, schváleno a hlasujeme o návrhu usnesení jako celku v pozměněném znění. Zahajují hlasování elektronicky, respektive jmenovité hlasování nyní. Končím hlasování. 19 pro, 3 proti. EU OŠA, Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, pozměňovací návrh 123, kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. A nyní máme jmenovité hlasování potvrzující rozhodnutí o absolutoriu. Zahajují hlasování, ještě počkáme na Katalínu, na výměnu stráží, takže chviličku, počkáme na vás. Končíme nyní hlasování a máme výsledek 20 ku 3 na shledanou Olivě. Byl jste velmi ukázněn, děkujeme vám. Takže můžeme dále pokračovat pozměňovacími návrhy 6 a 7 i, a, i 8. Takže 6, 7, 8 dohromady, kdo je pro, proti, zdrželi se, je to schváleno. 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 11 a 12, nebo pouze 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 12, pro, proti, zdržel se, schváleno. 13, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Můžeme nyní hlasovat o návrzích EMPL. Pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní máme jmenovité hlasování o návrhu usnesení jako celku v pozměněném znění. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel. A nyní následuje EZA. Zasobovací agentura Euratemu. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? E, schváleno. Nyní jmenovité hlasování o rozhodnutí absolutoriu. Zahajuji hlasování, končím hlasování. 19 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel. Dále pozměňovací návrhy 4, 5 a 6 nebo jenom 4 a 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 6 pro. 6, 7 dohromady. Pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. Dále máme jmenovité hlasování o návrhu usnesení jako celku v pozměňovaném znění. Zahajuji hlasování. Stále ještě běží hlasování a nyní končím hlasování. 19 pro, 4 proti a nikdo se nezdržel. Eurofond, to znamená Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, pozměvací návrhy 1 a 2, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Jmenovité hlasování potvrzující rozhodnutí o absolutoriu zahajují hlasování. Končím hlasování. 20 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel. Pozměňovací návrh 4, 5, jenom 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, schváleno. 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, myslím, že schváleno. Prověříme pětku. Zahájili jsme hlasování, nyní končíme hlasování. 11 ku 6 ku 5. Je to schváleno. Je to tak. 6 a 7 dohromady? Ne. Kdo je pro 6? Proti? Zdržel se, zamítnuto. 7 a 8 možná dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, je to schváleno. 9 pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní následují um, hlasování um, EMPL, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to schváleno. A nyní opět jmenovité hlasování na, o návrhu usnesení jako celku v eh, pozměněném znění. Zahajují hlasování. A nyní končím hlasování. 19 ku 3 Eurojust, Evropská jednotka pro soudní spolupráci. Pozměňovací návrh 1, 2, 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Jmenovité hlasování o rozhodnutí o absolutoriu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20 ku 3 a nikdo se nezdržel. A nyní následují pozměňovací návrhy 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Je to schváleno. 7 a 8. Takže 7 pro, proti, zdržel se, schváleno. 8 pro, proti, zdržel se, Schváleno. 9 <clears throat> pro. 9, 10. 9, 10 jenom. Tak devítka, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se někdo, schváleno. 10, eh, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 11, 11 pro, proti, zdržel se, přijato. 12 pro, proti, zdržel se, přijato. 13 a 14. Okamžik Tomáši. 13 a 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijato. 15 a 16. Pro? Proti? Ne? Tak dobře. 15 pro? Proti? Zdržel se přijato. 16 pro? proti, zdržel se přijato, 17 pro, proti, zdržel se přijato, 18 pro, proti, zdržel se přijato, libe, 4, 6, 7 pro, proti, zdržel se přijato. Jmenovité hlasování o pozměněném návrhu usnesení zahajuje hlasování jmenovitě. 21 pro, 2 proti. A teď tady máme Europol. Evropská agentura pro prosazování práva. 2 a 3 pro, proti, Držel se, přijato. Jmenovité hlasování potvrzující rozhodnutí absolutoriu pro. Zahají hlasování. Máte naprostou pravdu. Už jsme skoro u konce. Já jsem ohromená vaše disciplínou. 21 pro. A teď 4 a 5? Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijato. Pak tu máme 6. Dobře pro. Proti zdržel se, přijato. 7 a 8, pro, proti, zdržel se, přijato. 9, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 10, pro, proti, zdržel se, Kontrola, dobře, ale myslím si, že to bylo při, eh, zamítnuto. Josefe plus zamítnuto 12 ku 11. Teď jsme u jedenáctky. A ústní pozměňovací návrh. Nějaké námitky? Nikoliv. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Takže je to přijato 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Přijato. A, takže teď 14 a 15, ne, tak 14. Kdo je pro? proti, zdržel se. Tak, to zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování 12 k 7 k 4. A teď 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijato. 16 a 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijato 18 odpadá. Teď tu máme 19 a 20. Tak 19 pro. Proti. Zdržel se přijato. Specifické přátelství pokračuje. Pozměňovací návrh 20 pro. Proti zdržel se. Chudá oboha Marie, to přijato 21, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato líbe. Můžeme odhlasovat oba pro, proti, zdržel se, přijato. Hlasujeme o takto pozměněném návrhu usnesení jmenovitě zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování 21 ku 1 a jeden se zdržel. Teď tu máme FRA, agenci Evro, Agentura Evropské unie o základních právech. 1, 2, 3, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, přijato. Jmenovité hlasování potvrzující rozhodnutí o, absolutoriu zahajuje hlasování. Ukončuji hlasování. 18 ku 4 ku 0. A teď jdeme k šestce a sedmičce. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. 9, 8 eh, a 9 pro. Proti? Zdržel se? Oba přijaty. 10 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 11 pro, proti, zdržel se přijato. 12 pro, proti. Tohle musíme zkontrolovat. Dvanáctka kontrola. Zahoji hlasování. Josefe, teď musíš hlasovat plus. Zamítnuto. 11 proti, 10 pro, Dva se zdrželi. Teď 13. Ústní pozměňovací návrh calls on. Námitky? Ne. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, přijato. 14 pro, proti, zdržel se, přijato. 14, 15 eh, a 16 pro, proti, zdržel se, přijato. 17 odpadá, 18 a 19. A Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijato. Dvacet pro. Proti. Zdržel se přijato. 21 pro. Proti. Zdržel se přijato. Teď máme všechny libé. Můžeme to odhlasovat v bloku pro. Proti. Zdržel se přijato. Teď jmenovité hlasování o navrženém usnesení v pozměněném znění. Zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. 18 pro, 4 proti, nikdo se nezdržel. Frontex. Evropská agentura na ochranu pobřeží. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, přijato. A teď jmenovité hlasování potvrzující rozhodnutí o absolutoriu jmenovitě zahájí. Končuji. 19 proti 3, jeden se zdržel. Pozměňovací návrh 6, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 7 pro, proti, zdržel se. Přijato. 9, 10, 11, odpadají 12, pro, proti, přijato, 13 pro, proti, zdrželi se přijat. Lingvista, lingvistická pozměňovat, eh, lingvistické návrhy. Máme to až do 17, ne? Dobře, tak 16 sociální partnerství musí pokračovat a přátelství, takže pro proti. Takže přijato, ale nikdo se nezdržel. 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Chudáčko Marie, je to schváleno. 18. Pro, proti zdržel se, přijato. 19 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 20 pro, proti, zdržel se. To musíme zkontrolovat, ale myslím si, no radši to zkontrolujeme. Myslím, že to bylo přijato. Ukončuji hlasování. Ano, 11 pro, 9 proti, 3 se zdrželi. 21 a 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Obe schváleno. Tohle nemění většinu. 23. Ne? Kdo je pro? Proti. No, kontrola. Myslím si, že to bylo přijato, ale raději to zkontrolujeme. 23 elektronicky. 12 pro, 10 proti, přijato, jeden se zdržel, 24, 25? Ne, ne, 24, 25. 24 dobře pro, proti, zdržel se přijato, 25 pro, proti, zdržel se přijato, 26 a 27 pro, proti, zdržel se a přijato, 28 pro, proti, zdržel se přijato, 29 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 30 a 31 pro, proti, zdržel se, přijato. Oba. 32 pro, proti, zdržel se, přijato. 33 odpadá. 34, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Přátelství pokračuje, 35 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 36 pro. Kdo je proti? Zdržel se. Maria zamítá, ale návrh byl přijat. Libe. To bychom mohli snad odhlasovat všechno v bloku pro, proti. Zdržel se. Přijato. A nyní máme jmenovité hlasování o takto pozměněném návrhu usnesení. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 19 pro, 2 proti, 1 se zdržel. A poslední agentura. Ne podporou budou smíšené podniky, ale tolik jich už není. Takže eh, jedna a dva, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato teď jmenovité hlasování potvrzující rozhodnutí o absolutoriu. Hlasujte. Ukončuji, ne, ještě je otevřeno, protože někdo nehlasoval, ukončuji hlasování. 21 pro jeden proti, nikdo se nezdržel. Pozměňovací návrhy 4 a 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, přijato 6 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 7 8. Sedm pro, proti zdržel se, přijato 9 a 8, pardon, 8 odpadá, 9 pro, proti, zdržel se, přijato, 8 odpadá, 10, 11 pro, proti, zdržel se, 10 a 11 byly přijaty 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo je proti? Zdržel se? Takže je to přijato. A jmenovité hlasování o takto pozměněném návrhu usnesení 21. Takže Blahopřeji Richardu Černickému, panu Brudžinskému. No, we have now joint undertaking. A ještě nás čekají společné podniky. C'était long, mais, oui, long, mais, mais bien. The last ones, eight joint Takže společné podniky. Spravodajem je pan Čarnecký. Chcete si vzít slovo? Ano, stručně, opravdu všem děkuji. So, we thank you for... My zase děkujeme vám, že jste tak dobře odvedl svou práci zpravodaje. Teď PBI, to je průmysl založený biotechnologiích. Kdo je pro, proti, zdržel se, takže první návrh schválen. Teď už jmenovité hlasování ohledně tohoto rozhodnutí. Můžete hlasovat ještě stále. Já tím dokončím hlasování. 19 hlasů pro, 2 proti, nikdo se nezdržel. Nyní budeme hlasovat o návrhu 2. Kdo je pro? Proti? Musíme to ověřit elektronicky. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale ověřme to. Končím hlasování. Ano, bylo to zamítnuto. Návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Čtyřka. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno, pětka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, šestka, kdo je pro, proti, musíme to ověřit. Zahajuji hlasování. Dobře, končím hlasování. 10 hlasů pro, 9 proti, 2 poslance se zdrželi. Nyní sedmička a osmička, že by dohromady. Ano, no výborně. Devítka Dechovský grapíny, to by bylo příliš mnoho. Tak kdo je pro? 7, 8 proti. Schváleno nikdo se nezdržel. Teď jmenovité hlasování o celém tom návrhu usnesení. Můžete hlasovat. Ještě stále. Končím hlasování 20 pro, 1 proti. Teď Clean Sky. To je letecký průmysl a životní prostředí. To je úžasný podnik. Kdo je pro první návrh? proti, zdržel se někdo schváleno, nyní jmenovité hlasování o návrhu rozhodnutí ohledně absolutoria. Končím hlasování. 20 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel. Teď tady máme hlasování o návrhu 2, kdo je pro. Proti, zdržel se někdo schváleno. Trojka, kdo je pro. Kdo je pro trojku? Kdo je proti trojce? Zdržel se někdo? Jasné to nebylo, raději to ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. Čtyřka. Kdo je pro? Pro, Čtyřka a pětka dohromady, dobře, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Šest a sedm, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se někdo schváleno. 8 a 9, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Teď tady máme tran. Můžeme hlasovat an blok o celém tranu? Výborně. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. A teď eh, přistupujeme ke jmenovitému hlasování o celém eh, pozměněném návrhu usnesení. Končím toto hlasování. 20 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel a nyní budeme hlasovat o Excel, což je společný podnik elektrické součásti. Kdo je pro jedničku, proti, zdržel se někdo schváleno. Nyní jmenovité hlasování o absolutoriu můžete hlasovat. Končím hlasování. 20 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel. Pozměňovací návrh 2 a 3 dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Pětka a čtyřka. Kdo je pro? Proti? Ještě kdo se zdržel? Schváleno. 6 a 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 8 a 9, kdo je pro, kdo se zdržel, pro, pro je proti, tak kdo je pro osmičku, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno devítka, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se někdo schváleno a teď jmenovité hlasování o usnesení, můžete hlasovat. Ještě Dále můžete hlasovat. 19 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel. Nyní FCH, palivové články a vodík, jednička, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Nyní jmenovité hlasování o absolutoriu. Končím hlasování. 19 pro, 2 proti, nikdo se nestržel. K odstavci 11, návrh 2 a 3, pokud by bylo možné dohromady, kdo je pro, proti, Držel se někdo schváleno, návrh 4 a 5, kdo je pro, proti, držel se někdo schváleno, 6 a 7, jenom 6, kdo je pro, Proti? stržel se někdo? Musíme to ověřit. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale pro jistotu ověřme. Končím hlasování. Zamítnuto. Jasnou většinou. Sedmička, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A nyní jmenovité hlasování o našem usnesení. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování, pokud jste všichni odhlasovali. 19 pro, 2 proti, nikdo se nestržel. Nyní IMI, inovativní léčiva. Návrh 1, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Teď jmenovité hlasování o absolutoriu. Můžete hlasovat. Ještě stále. Ještě nám dva poslanci chybějí. Neodhlasovali. Já vím, že už je hodně hodin. Není to snadné. Končím hlasování. 19 pro, jeden poslanec se zdržel. A nikdo nehlasoval proti. A teď pozměňovací návrhy 3, 4. Maria a Tomáš dohromady takto. ale zelení jsou zase proti. Dobře, tak trojka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Čtyřka, kdo je? Čtyřka, pětka. Jenom čtyřka, kdo je pro? Proti. Stržel se někdo? Schváleno. Tomáš, díky Marie a její podpoře. Pětka, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Šestka a sedmička. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 8 a 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 10 a 11. Ne, dobře, jenom 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto jedenáctka a dvanáctka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Třináctka a čtrnáctka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 15 a 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo schváleno? Sedmnáctka a dvojka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo schváleno? Jmenovité hlasování o usnesení. Můžete hlasovat. Končím hlasování. 20 hlasů pro, jeden proti a jeden poslanec se zdržel. A nyní ITER. Fúze. Návrh jedna, Kdo je pro? Kdo je proti? Dobře, to bylo jasné. I kdyby to nebylo kvůli absolutoriu, dobře. Kdo se zdržel? Nikdo, výborně, takže schváleno. Teď jmenovité hlasování o udělení absolutoria. Můžete hlasovat, prosím. 15 pro, 6 proti, 1 poslanec se zdržel, jak už je zvykem. Teď hlasujeme o druhém návrhu. A že bychom ještě trojku k tomu přidali. Tak dvojka, kdo je pro? Proti. Držel se někdo schváleno. Trojka, kdo je pro? Proti. Držel se někdo schváleno. Teď eh, čtyřka odpadá, tak pětka, kdo je pro? Ano, říkám, čtyřka odpadá. Vaše, Marie, čtyřka odpadá. A vy také. Pětka, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno šestka, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo schváleno. Michel 7. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. A teď osmička. Tady máme dvě části. První část, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Druhá část, kdo je pro? A ta byla stažena, moc se vám omlouvám. Takže desítka, kdo je pro? Proti zdržel se někdo schváleno. Řevítka odpadá, jedenáctka a dvanáctka dohromady. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo schváleno. Teď 13 a 14. Tak jenom 13, kdo je pro, proti? Zdržel se někdo schváleno. 14, kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno, 15, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 16, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, teď už nám to jde jak po másle, schváleno, 17, kdo je pro, proti, Zdržel se někdo schváleno? 18 a 19. Výborně. Vy jste proti oběma. Tak 18. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? 19. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? 20. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? 21. Ta nám odpadá. 22. Kdo je pro? proti? Zdržel se někdo schváleno. 23, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto. 24, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. 25, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno a teď jmenovité hlasování o usnesení. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. 17 pro, 3 proti a jeden poslanec se zdržel. A teď se za společný podnik, je první návrh, kdo je pro. Proti, zdržel se někdo schváleno. Jmenovité hlasování o absolutoriu, kdo je pro respektive zahajuji hlasování, končím hlasování. 19 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel. A teď k pozměňovacím návrhům dvojka, trojka dohromady. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 4, 5. Kdo je pro? 4, 5. Kdo je proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Teď 6, 7 dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní 8 a 9 dohromady. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 10 a 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Třináctka a čtrnáctka. Ne, tak třináct, kdo je pro? Proti? Chcete to ověřit? Tak ověříme dvanáctku, dobře. Tomáš mi nevěří, že byl přehlasován. A vidíte, je to 11 ku 11. Ale stejně je to zamítnuto. Ale, takže skoro jste měl pravdu. Třináctka. Richard vás totiž opustil. 13 a 14 dohromady. Ne, tak 13, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 14, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Tran. Unblock to vezmem. Výborně. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Teď jmenovité hlasování o našem usnesení. Devatenáct pro tři proti nikdo se nezdržel a teď shift to rail. To už je poslední společný podnik, takže už si to můžeme odpočítávat posledních pár minut. Kdo je pro jedničku, proti, kdo se zdržel, schváleno. Nyní jmenovité hlasování o absolutorium. Můžete hlasovat. Ještě někdo nehlasoval. To překončím hlasování. 19 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel. Návrh číslo 2 a 3 dohromady. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo schváleno? 4 a 5 ne, tak 4 kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 5 kdo je pro? Proti? zdržel se někdo schváleno, šestka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, sedm a osm dohromady a devítka k tomu, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno a teď všechny trany dohromady unblock. Co říkáte? My jsme už všechny tři odhlasovali. Hm? Ale jestli chcete, můžeme to odhlasovat znovu, ale všechny jsme už je hlasovali. Opravdu vím, Izabela, co jsem říkala. Tak, teď tedy dobře, tak ještě jednou o devíce. Vím, že jsme o tom hlasovali, ale znovu, kdo je pro? Kdo je proti? No, stejně je schváleno. Tak, a teď je Tran. Poslední hlasování. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. A teď úplně poslední jmenovité hlasování dnešního dne a to o celém usnesení můžete hlasovat. Končím hlasování. 19 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel. Veliká gratulace. Dokázali jsme to, Děkuji vám. Děkuji za ukázněnost. Sorry, sorry, just. Tomorrow, continue, we continue at nine for the coordinator. Tomorrow we continue. Zítra budeme pokračovat v 9 hodin zasedáním koordinátorům a veřejné zasedání pak zahájíme v 10.30. Děkuji vám. Koordinátoři jsou už od 9 a v 10.30 už je pak normální zasedání výboru KONT. Děkuji vám všem, byli jste úžasní a ukáznění.